Good afternoon. Dobré odpoledne. Vám všem přeji, milí kolegové, kolegyně, dámy a pánové. Všichni máme před sebou program dnešního jednání. Prvním bodem je přijetí tohoto pořadu jednání. nemá tady žádné připomínky, já nemám ani žádná sdělení, předsedající a třetí bod, schválení zápisu z poslední schůze. Je někdo proti? Není tomu tak. Tím pádem se dostáváme k našemu slyšení ohledně situace v oblasti velkých jezer v Africe. Toto je slyšení, které pořádáme společně s Výborem pro rozvoj s mou milou kolegyní Lindou McEwen. Budeme spolu předsedat dnešnímu slyšení, tak abychom pochopili výzvy tohoto komplikovaného regionu. Pan doktor Gerard Brunier, který pracuje v Atlantické radě a zabývá se problematikou Afriky, je to nesmírně známý afrikanista, který publikoval mnoho knih, především o této části Afriky. Vítám vás, to je náš první host. A dále pan Patrik Spirle, který je vede divizi pro střední Afriku na SVČ a až do nedávné doby byl naším velvyslancem EU v Burundi. Jak víte, tak toto slyšení probíhá v napjatém období. Víme, jak to vypadá v Demokratické republice Kongo. Pan Kabela, jeho mandát končí za dva týdny a od 19. prosince dojde k takové neústavné situaci. protože víme, že třetí prezidentský mandát není povolen podle ústavy. To znamená, že pan Kabela ohrožuje budoucnost své země takovým vákuem, protože pokud víme, tak eh, až v dubnu 2018 jsou naplánované další volby. Je to neustála, neustálý nárůst nestabilní situace, násilí páchané na oponentech, novinářích, porušování práv, lidských práv. Eh, toto všechno nám leží na srdci. Minulý týden proběhla výměna názoru s paní Mogherini, která nás navštívila na plenárním zasedání a přijali jsme v tomto ohledu i usnesení už samotná velikost Demokratické republiky Kongo v centru Afriky samozřejmě znamená i možnost nestability v celém tomto regionu a obrovskou potřebu reagovat na tuto situaci nejenom na úrovni Afriky, ale i na mezinárodní úrovni v Burundi. Panu Konziniza, tam um, 15.7. Proběhly, proběhly volby třetího volebního období. Země se nachází v obrovské politické krizi na hraně občanské války, došlo tam k obrovskému nátlaku na ústavní soud a celý volební proces postrádá důvěryhodnost, dochází k násilí, politické krizi, 300 tisíc uprchlíků opustilo tuto zemi, někteří varují dokonce i o možné další genocidě Podobná situace bohužel je viditelná v celém regionu. Pan prezident Kagame v Rwandě se v roce 2017 chystá na třetí eh, volební období, eh, poté co byla změněna ústava v kritizovaném referendu dále. Je to konflikt ve východní demokratické republice Kongo, eh, který pokračuje. Tato situace je nesmírně volatilní, je to konflikt, který má přeshraniční následky a proto jsem si jistá, že ve vašich prezentacích se budete věnovat i této situaci nebo potom v průběhu diskuze. V posledním období vidíme dále problematiku minerálů, těžbu minerálů ve východním Kongu. Je to samozřejmě propojeno i s financováním toho, že jednotlivé ozbrojené skupiny získávají finance pro další pokračování konfliktu. Naše instituce nedávno dosáhly dohodu ohledně regulace, která se týká těžby um, minerálů jako kovů, pokud jde o jejich um, import do Evropské unie, aby skutečně byl vysledován zdroj těchto minerálů. Nyní dávám slovo paní Lindě McEwen, která předsedá výboru pro rozvoj, aby rovněž nám řekla několik slov. Děkuji, děkuji za slovo. Toto je nesmírně důležité setkání opou našich výborů a všech kteří samozřejmě podporují demokracii a i volební pozorovatelské mise, protože celý tento region Velkých jezer Afriky je velice důležitý. Pokud se nestabilita bude šířit z tohoto regionu, mělo by to dopad na celou Afriku. Paní předsedající už se zmínila o různých situacích v jednotlivých zemích, ohledně prezidentských voleb, tam, kde prezidenti se nechtějí vzdát moci. Minulý týden jsme o tom hovořili na plenárce, kde jsme přijali usnesení o Demokratické republice Kongo. Žádali jsme, aby na základě článku 26 okamžitě došlo k zákazu eh, vydávání víz eh, generálům a i všem těm, kteří vyvolávají další tlak této republice. Dále jsme mm, pozastavili přímou pomoc vládě Burundi v důsledku politické situace po nedávných volbách. Čili, jak vidíte, Celá situace je nesmírně nestabilní v obou těchto zemích. Já jsem osobně navštívila nemocnici v Tanzi, Denis Bikwegi, všichni si pamatujete, je to eh, nositel Sakharovy ceny, tento lékař před několika let, který získal Sakharovu cenu, on pracuje právě v, tom, v této nemocnici, do taková nemocnice v takovém jednom z nejchudších regionů, které jsem navštívila. Především se věnuje obětem sexuálního násilí, ženám. Je to propojeno rovněž s konfliktními minerály, těžbou těchto minerálů a celým konflikt, celou konfliktní situaci v této oblasti, východní Kongo, genocida ve Rwandě a tak dále. Toto všechno vyvolává neustále napětí. Doktor McWaggy je nesmírně odvážným člověkem, funguje, pracuje v tomto regionu a snaží se nějakým způsobem uh, pomáhat místním lidem a zamezit násilí. Čili to je nesmírně důležité slyšení. Je zde i humanitární krize, uprchlická krize v Evropě. Nesmíme zapomínat, že toto jsou nejchudší země světa. Sto, tisíce lidí z těchto zemí přichází do Evropy. Více než 250 tisíc lidí opustilo Burundi v posledním měsíci. Eh, nyní se nachází ve Rwandě, přesouvají se do Tanzánie, čili vidíte, že dochází k takovému přesunu těchto uprchlíků. Zvyšuje to pocit nestability v celém tomto regionu, je to propojeno i s různými etniky, skupinami, napětěm a tak dále. Čili se skutečně těším na výměnu názorů s našimi odborníky, jak bychom mohli bránit těmto problémům, tomu přelévání eh, celé narůstání konfliktu, tak abychom zabránili tomu, co jsme viděli v 90. letech. Já jsem dva týdny před eh, posledními konflikty byla v Burundi. Mluvila jsem s lidmi, kteří tam žijí a tvrdili, že to byla nesmírně mírová země. Samozřejmě, že se obávali voleb, ale nebyla tam vůbec taková ta obava toho, k čemu skutečně potom došlo po těch několika týdnech. Čili já se nesmírně těším na prezentace našich odborníků a uvidíme, co by mohla i EU udělat, aby pomohla bránit šíření těchto konfliktů a možná dosáhnout nějakého lepšího rozvoje, vývoje pro celý tento region. Pan Žerá Prnie, kterého už paní předsedající uvedla, je prvním hostem. Děkuji. Uh, yes, I will try to be extremely brief. Já se pokusím vyjádřit extrémně stručně, protože se domnívám, že většinu času bychom měli strávit otázkami. Uh, já jsem právě dokončil zprávu pro eh, klienta, eh, pro kterého dělám konzultace a týkalo se to eh, postoje sousedních zemí k nedodržování ústavních limitů v Republice Kongo ze strany prezidenta Kabily. A výsledek je poměrně odpudivý. Nikdo netrvá na tom, aby byla respektována ústava. Nikdo. Jedinou výjimkou je prezident Středoafrické republiky, který vůbec nemá eh, žádný vliv a eh, žádné pravomoce. Já jsem systematicky eh, zkoumal sousední země, ale nikoho nezajímá dodržování ústavy v Demokratické republice Kongo. Proto bych chtěl omezit svůj úvod na to, jakou vůdčí roli vlastně máme v této části světa. Máme tu čest se zeměmi, které před půl stoletím ještě neexistovaly. Takže teď jsme vlastně ve čtvrtém období za těch 50 let. To, to první období bylo zkrátka postkoloniální. To byla doba Nierereho a byla to doba lidí, kteří se účastnili za koloniálních dob eh, nacionalistických hnutí. To skončilo velice rychle, nastala druhá fáze, kterou bych nazval dobou převratů. V 70. letech všechny ty země prodělaly vojenské převraty. Některé z nich byly eh, zejména katastrofální, eh, jako Idi Amin v Ugandě nebo Jean Bedel Bokasa ve Středoafrické republice. Jiné proběhly mírněji, ale nikdy nebyly zcela netoxické. Některé byly levicové, některé pravicové, protože měly za spojence jednotlivé strany spojené války, například, pardon, studené války, například eh, eh, Pučisté v Etiopii byli silně levicoví a orientovaní na Moskvu. Docházelo ke všem možným situacím při těchto převratech, ale konec studené války tak nějak znamenal konec těchto spojenectví. Nejen dělení na levici a pravici, ale také eh, schopnosti armády eh, pořádat převraty. Během 90. letech jsme se posunuli k jakýmsi kvazi demokratickým institucím. Některé země byly opravdu demokratické, jako Senegal, Ghana, Jižní Afrika, paradoxně po konci apartheidu, Ale tím začala také ta poslední fáze, současná, ta čtvrtá fáze, což jsou jaksi kvazi demokratická království. Teď máme to čest se situací, kdy bývalí bojovníci za svobodu se stávají králi. A jsou, jsou to země i jako Gabun nebo, nebo další státy. A znamená to, že jak si jejich vůdci se sklání před, tím, před vnějšími projevy ústav vně, světa kolem nich, nicméně nechovají se e, ústavním způsobem doopravdy. A pan Kabila je krásným příkladem této situace. Ten se dostal k moci tak, že tam byl vlastně přitažen přivlečen svým otcem, což byl starý komunista, který se účastnil v tom předchozím období, e, účastnil se bojů mezi proruskými a protiruskými frakcemi. E, takže to byla vlastně pomsta svému tátovi, který e, poměrně brzy v roce 2001 byl zavražděn a tento velice inteligentní mladý muž pochopil, co by se dalo dělat Předstírat, že je demokrat, ale přitom nebýt demokrat. A teď jsme v situaci, kdy máme jakýsi trojuhelník mocenských bojů a vzájemných vlivů. Na jedné straně, a tady bych chtěl složit hold památce Moali muniererbu který, když byl napaden v roce 78 Idi Aminem, tak šel do Addis Abeby a řekl, že chce pomoc proti zahraniční invazi. A někdy v minulý rok doktor Idi Amin eh, maršál Idi Amin byl předsedou eh, Africké unie, mu řekli, tak my nemůžeme dělat takovéto věci. A Nyerere, který byl eh, velice upřímný, eh, tak se naštval a řekl, vy nejste organizací africké jednoty, vy jste pouze jakýmsi odborovým svazem hlav států. A to je věta, na kterou si dodnes vzpomínám a které si vážím. Takže jedním ze tří úhelných kamenů současného mocenského boje je tento odborový svaz hlav států, eh, který je jak, jaksi ještě více eh, incestní a do sebe uzavřený než v 70. letech, protože ho posiluje mezinárodní komunita takovým způsobem, jak to nebylo v 70. letech, protože tehdy eh, tuto organizaci ještě rozdělovala studená válka. Teď po studené válce je mocnější a má silnější pozici. Eh, druhým elementem je jaksi ulice, veřejnost sliby západu o demokracii a o tom, že Afrika by neměla být zvláštním případem a že eh, každý eh, si zaslouží eh, férovou šanci na to, aby se pokusil o demokratický režim, tak ta veřejnost, lidé na ulici to berou velice vážně. Nicméně, až zmíníme Burundi, tak víme, že jaksi ulice a hory nebo ulice a Bush není to tež, protože například pan Kurunziza byl znovu zvolen demokraticky, přestože to bylo jaksi nad daný rámec, tak dostal ale zhruba 65% hlasů. Bylo to trošku zmanipulované, ale jenom tak trochu, jak to tak bývá, ne nějak vážně. To znamená, že když říkám ulice, tak tím myslím lidé z měst. Samozřejmě těch je v Africe čím dál více, ale pořád jsou to eh, lidé z města, kteří jsou menšina. Na, na rozdíl od západu nebo od Asie, kde eh, lidí v městě je více než lidí na venkově. Eh, v Africe je to naopak. Takže demokracie je pro lidi z ulic stále ještě snem pro lidi z Buše ne. Tím nemyslím, že všichni vesničané jsou pro diktaturu, ale není to tak jednoznačné, eh, jak by to bylo eh, u lidí z měst. A potom tím třetím bodem mocenského boje jste vy, mezinárodní komunita. Protože na vaše názory oni slyší, poslouchají je Někdy z nich čerpají naději, někdy s nimi nesouhlasí, ale každopádně máte dopad, pozitivní nebo negativní, protože e, zatím, co říkáte, něco stojí, to něco představuje. No, takže máte na to jednoznačný vliv. To jsou tedy tři velké faktory boje o politickou moc. Ulice, africká ulice, mezinárodní komunita a odborový svaz hlav států což je nezávislý faktor, protože ti příliš neposlouchají své vlastní obyvatele, protože jinak by byli demokraté. A tady bych přestal a skončil. Mimo jiné, Kongo to nejsou jenom velká jezera, to je také střední Afrika, to je také západní Afrika. Kongo je takový obr v srdci kontinentu a nemůžete ho zaškatulkovat do žádné kategorie toho, tohoto kontinentu. Je součástí v podstatě všech těchto škatulek. A pokud je to tedy možné, eh, po té, co si vyslechneme eh, mého kolegu, tak bych chtěl zodpovídat na konkrétní otázky o postojích konkrétních zemí k celé této situaci. Protože když přijdete do, do Rwandy, do Bužumbury, do Kampaly nebo do Brazavil, tak tam se na tu věc nedívají stejně. Tak a tady bych skončil. Děkuji. Thank you. Thank you, doctor. Děkuji vám, pane doktore, premiére. To bylo velice zajímavé a velice se těšíme na otázky a odpovědi. A teď eh, dávám slovo panu Spidle. A vyslechneme si tedy eh, evropskou reakci na politickou a bezpečnostní krizi v regionu. Zejména situace v Burundi. Takové je vaše téma. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážné? paní spolupředsedající, dámy a pánové. Já jsem byl požádán, abych se vyjádřil k politice v této oblasti Velkých jezer. První bod. Ta rebelie, ke které došlo 23. Eh, a dohoda z před tří let v Addis Abebě, to v podstatě znamenalo určitou naději na to, že se tento region může stabilizovat. Ovšem bohužel národní eh, krize převládla, ta situace je diametrálně odlišná, čili jestli dovolíte, budeme se podívat podíváme se společně na to, jak vypadá situace v celém tomto regionu a samozřejmě Burundi. Toto jsou dvě takové zásadní krize, které trápí Evropskou unii a Evropská unie v tomto ohledu hraje zásadní roli. Takže nejprve, středo, nejprve mm, Kongo. Samozřejmě, že 19. prosince, to samozřejmě víme, to znamená konec legitimního postu, legitimního období volebního pro prezidenta Kapelu. To znamená, že v podstatě samozřejmě dochází k takovému boji s časem a já zde hovořím samozřejmě i samozřejmě eh, s ohledem na konferenci SEMKO, to znamená eh, to, jak probíhala dohoda 19.10. pod záštitou Africké unie. Samozřejmě, že eh, víme, že došlo k tomu, že došlo k k určitému úsilí této konference, projevu dobré vůle, uklidnění situace. My samozřejmě nevíme, zda tato dohoda semka bude aplikována, zda skutečně tato dohoda z 18.10. bude aplikována. Samozřejmě, že taková eh, dohoda, eh, ke které se Evropská unie musela postavit, a my jsme to potvrdili nedávno eh, v Evropském parlamentu i prostřednictvím paní Morgerini. Čili tato dohoda z 18.10. by mohla být takovým odrazovým můzkem, východiskem. Ovšem je to východisko, který, které je nedostatečné. Samozřejmě, že musí být toto řešení inkluzivní. Nová vláda po 19.12 by, protože ta legitimita této vlády je nesmírně omezená na základě této dohody. Druhá věc. Země, která trpí s touto krizí, především na východě, samozřejmě je ohrožená násilím, rizikem tohoto násilí, protože celá ta politika po 19.12. by měla být doplněna určitým uklidněním celé situace, plnění základních eh, svobod, mm, propuštění politických vězňů a samozřejmě celého politického prostředí, to znamená uklidnění situace na úrovni médií a tak dále. Potom je to volební období, to je třetí záležitost ta, mm, to období by mělo být co možná nejkratší, podle našeho názoru, obnovit možná eh, i to propojení eh, tří voleb, to znamená prezidentské, regionální a legislativní, které má dopad na celý, celý ten harmonogram. ta záležitost, zapojení prezidenta Kabely, to znamená jeho závazek, že už ne, že se nebude ucházet o e, třetí volební období, tak jak jsme to slyšeli 15. Pro, jak jsme to vyjádřili e, na posledním plenárním zasedání. Toto samozřejmě by mohlo uklidnit situaci m, takovým radikálnějším způsobem. Pokud jde o vystoupení v Evropském parlamentu minulý týden vysoká představitelka rovněž vyjádřila obrovské obavy, pokud jde o situaci v oblasti plnění dodržování lidských práv, především eh, ty dramatické události v průběhu demonstrací v září, 50 mrtvých a víme, eh, že odpovědnost mm, policejních složek byla potvrzena i na základě šetření společného výboru OSN pro lidská práva. To znamená, že samozřejmě víme, že mm, jsme žádali a zdůrazňovali to, že ti, kteří pácha, spáchali tyto činy, musí být pohnáni před odpovědnost. Samozřejmě, že eh, to, jak se k tomu staví Evropa i mezinárodní společenství, je jasné, že je důležité, aby regionální partneři na úrovni mm, představitelů jednotlivých vlád se zapojili do řešení této situace a to potvrzuje to, o čem se zmínil pan kolega Prunie. Africká unie a jednotlivé země v tomto regionu se musí zapojit do řešení této, toho, tohoto problému nestability celého regionu. Eh, někteří samozřejmě šéfové vlád, který to ještě neudělají, tak samozřejmě se musí zapojit. A samozřejmě i mezinárodní společenství, které hraje velice důležitou roli, pokud jde o usn- především eh, ohledně usnesení Eh, pokud jde o řešení situace v oblasti lidských práv a volebního harmonogramu číslo 2277. My samozřejmě pokračujeme v našem dialogu s místními orgány na základě článku 8, na základě článku dohody z Kotonu a snažíme samozřejmě se zdůraznit důležitost dodržování těch základních společných principů a konkrétního harmonogramu. Musíme spolupracovat Eh, společně na klíčových oblastech justiční reformě, policejní reformě, bezpečnostních složek. Samozřejmě to jsou sektory, které hrají základní roli toho indikativního programu pro rozvoj, který eh, Evropská unie navrhla pro Kongo. Obnova politického dialogu je vhodným prostředkem i pro ověření podmínek, které by umožnily další finanční podporu volebního procesu a vytvořit určitý mechanismus, který by obnovil důvěru v volební výbory a sam, samozřejmě především dodržování stanoveného harmonogramu, kalendáře je velice důležitý. Pokud mm, jde o ty následující týdny, ty považujeme za zásadní. Evropská unie bude pozorně sledovat celou situaci, bude neustále podporovat návrhy konference SEMKO a všechny iniciativy, které by mohly eh, umožnit eh, posílit důvěru mezi jednotlivými partnery, tak aby došlo k určitému kompromisu k 12. Proto je zásadní, aby i premiéři se snažili tlačit na své vlády a aby skutečně všechny vlády těchto zemí se zavázaly k plnění těchto podmínek. Samozřejmě, že Evropská unie bude věnovat obrovskou pozornost především základním svobodám, eh, lidským právům, se všemi mezinárodními partnery, všemi, kteří řídí místní eh, bezpečnostní složky a samozřejmě musí dojít k potrestání všech pakatelů těch činů, o kterých jsme hovořili. Čili toto je takový přístup, eh, pokud jde o Kongo. A nyní, jestli dovolíte, bych se věnoval i situaci v Burundi. Já jsem tam před eh, nedávnem právě dokončil mandát velvyslance pro Evropskou unii a vidím zde určité podobnosti mm, s kongskou situací, i když burunská krize samozřejmě si zaslouží samostatnou analýzu. Proto, jestli dovolíte, několik následujících bodů. Ty důvody eh, celé krize, dimenze politická, lidskoprávní, socioekonomická, etnická, strategická, pokud jde o reakci ze strany Evropské unie. Toto jsou velice důležité body, čili pokud jde o kořeny této krize. Samozřejmě, že je zde mnoho expertů, kteří mají mnohem více informací o tom, o celé situaci a mohli by o tom hovořit mnohem adekvátněji. Už mi si dovolíte alespoň několik prvků, aniž bych se zabýval podrobně celou problematikou. První bod důležitost takového toho pocitu frustrace z těch historických událostí, především, eh, eh, především Eh, zavraždění prezidenta Hajdajse a léta 72 až 94. Dále to dohoda s Aruše a vlastně to, jak ji vnímá stávající generace. Dalším důležitým bodem je Makizarč. Ta, to znamená Eh, strana, která je nyní u moci a která byla součástí celé té historické rebelie. A dále je to otázka určitého šoku toho, že v podstatě došlo k tomu, k té snaze o puč a eh, to, že do určité míry tuto vládní stranu část populace podporuje. Tato strana, která je u moci, eh, zdá se, že v v podstatě vede takovou revanšistickou politiku. Historicky eh, se to realizovalo v nedávné době, eh, protože vlastně došlo k určitému procesu, kde se permanentně dochází k roz došla eh, k rozkladu opozice především v předvolebním období útoku na opozici. A dále je to politická dimenze celého konfliktu. Dva paralelní procesy dialogu probíhají s touto zemí. Jeden na úrovni národní a druhý na regionální úrovni eh, na zá, eh, pod záštitou východní, východoafrického společenství. Samozřejmě, že vidíme, že to není inkluzivní politika. Mnoho intelektuálů muselo opustit tuto zemi. Jsou zde obrovské problémy, které vidíme, dohody, které byly podepsány, v podstatě modifikují, upravují ústavu a dohody z Aruše jsou ohroženy v současné době a vedlo to vlastně k mm, určitým omezením, pokud jde o, vole, o, o mandát. Čili ten proces změny ústavy probíhá a dokonce je tam i e, možnost využití referenda v této e, otázce. Čili pokud jde o dialog na úrovni regionu, e, bývalý prezident Lekaka v Ehm, bych chtěl ehm, ehm, se snažit o to, aby došlo k dokončení této dohody do června 2017. V podstatě vlastně ty hlavní opoziční síly ztrácejí na důvěryhodnosti. Bohužel je zde obrovské riziko toho, že se to všechno zvrhne opět v násilí a strana, která je u moci, v podstatě postupuje takovým velice exkluzivním způsobem, pokud jde o možnost zapojení občanské společnosti či opozice do nějakého dialogu. Většina aktérů je považována za komplice eh, toho pokusu o půjč, nebo eh, že jsou nějak spolučení s těmi půjčisti a tak dále. Třetí bod se týká otázky lidských práv a základních svobod. Toto je otázka, která nám nesmírně leží na srdci a má obrovský dopad na celou krizi. V mnoha zprávách FEDH, Human Rights Watch, dále OSN, které rovněž publikovali různé dokumenty o Burundi neustále poukazují eh, na to, že úřady zavírají oči a že dochází k porušování lidských práv. Samozřejmě, že ta čísla jsou šokující, pokud jde o, o, o exekuce, pokud jde o popravy, pokud jde o, o, o mm, zmizení lidí eh, od eh, demonstraci v roce 2015. Samozřejmě, že Evropská unie neustále sleduje tuto situaci a snaží se, aby byly pachatele pohnání před odpovědnost budoucnost, tomu se ještě budu věnovat. A dále je to socio, eh, sociálně-ekonomický kontext Burundi. Burundi z 50% jejich rozpočet eh, je závislý na externí pomoci. Část této pomoci eh, byla pozastavena v nedávné době. Samozřejmě, že místní obyvatelstvo je nesmírně chudé. Humanitární krize tam již jak si převládá v oblasti potravinové pomoci a tak dále. Samozřejmě že vidíme, že tam možnost rezistence místních obyvatel čím dál tím menší. Samozřejmě, že pokud jde o základní reformy, i ty v podstatě v posledních letech jsou čím dál tím pomalejší, i když některé programy byly zahájeny, byla poskytována humanitární pomoc. Toto všechno je zhoršeno ještě tím, že je zde nedostatečná eh, kapacita operační a kapacita na místě, protože část, eh, část mm, intelektuálů, část eh, občanské společnosti odchází, opouští tuto zemi. Asi tak 300 tisíc lidí již opustilo tuto zemi a žije v okolních zemích. Porunská krize má rovněž etnický aspekt. Jednak z historického hlediska, ale zároveň se došlo k určité polarizaci protože v podstatě některé elity samozřejmě přináležely k určitým konkrétním etnikům. No, určité deklarace samozřejmě i vládní strany ještě přilily olej do ohně. Samozřejmě, že se na to ale musíme dívat velice pozorně, protože vidíme zde politickou snahu získat moc, eh, dále to opozice proti eh, Hutu, Agaton Ruasa například, nebo, eh, nebo záležitosti Kuagatubu. Zároveň někteří, nesmíme zapomínat na to, že někteří Tuciové jsou zapojeni do Eh, jsou, eh, jsou nebo podporují stávající vládní stranu, která je u moci. Bez ohledu na tuto etnickou situaci a to, že eh, ta rovnováha z Aruši je ohrožena, nesmíme zapomínat na to, že to má obrovský dopad i na místní bezpečnostní složky, na jejich na oslabování jejich pravoci a tak dále. A nyní trochu pohled na reakci ze strany Evropské unie. Asi bychom měli podporovat určité regionální eh, řešení. Eh, vidíme, eh, že to panafrické, i přesto, že pan prezident Mukapa se snažil o nějaké panafrické řešení, tak vidíme, že to má obrovská omezení. Měli bychom samozřejmě koordinovat naše iniciativy společně s OSN. To děláme na základě určité systematické politiky politiky, eh, ovšem ale ze strany Bundy vidíme, že se snaží oslabovat vliv OSN. Například eh, eh, zprostředkovatel, který ho, kterého vyslalo OSN, mm, nemá možnost nějakým způsobem prezentovat tyto politiky. Mise v Gnubu byla pozastavená, jak víte. a v podstatě eh, úřad a zástupci eh, organizace o OSN eh, je neustále atakován a v podstatě, jak víte, tak dokonce došlo k předběžnému šetření celé situace na mezinárodní úrovni. My se samozřejmě snažíme na základě článku 96 pokračovat v konzultacích eh, a i v implementaci opatření, která byla navržena. Nebudu hovořit o eh, podrobnostech, ale dovolím si zdůraznit několik bodů. Jsem přesvědčen o tom, že tento článek 96 je odůvodnitelný, protože naši partneři nerespektují eh, záležitosti týkající se demokratizace lidských práv a základních svobod. Dále si myslím, že to, co očekáváme z burundské strany, jejich závazky, tak to v podstatě vyžaduje minimum určitého otevřeného přístupu a politické vůle. To znamená, že jsou ochotní k dialogu, pokud jde o svobodu médií nebo pokud jde o justiční záležitosti. Dalším cílem těchto konzultačních procesů není samozřejmě nějak trestat místní lid Eh, my se samozřejmě snažíme, aby, eh, to, aby tomu tak nebylo. Toto je ten první přístup eh, založený na článku 96. Dále to jsou určitá opatření proti pachatelům těch činů, o kterých jsem se zmínil a kteří byli obviněni z mm, bránění politickému řešení. Toto jsou tři hlavní prvky našeho evropského přístupu, které Eh, na kterých mezinárodní společenství založilo tento politický dialog, eh, to znamená i určité zapojení východu afrického afrického společenství a zároveň určitých omezujících opatření a článku 96. Pokud jde o tuto situaci v Burundi, i když dochází k neustálému blokování na místní úrovni všech těchto úsilí, tak samozřejmě, že je zde řešení určitá inkluzivní politika, to by, v tom bychom měli pokračovat, ovšem to samozřejmě vyžaduje implementaci minimálních opatření určitého uklidnění na straně místního režimu a samozřejmě i možnost toho, aby Evropská unie z toho krátkodobého hlediska dosáhla stanovených cílů pro uspořádání situace v této zemi. Děkujeme, říká paní předsedající. Paní Hautmans se přihlásila, která vlastně požádala o organizaci tohoto slyšení. Prosím, vaše otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také oběma řečníkům za velice zajímavé informace. Milé kolegyně a milí kolegové, jsem potěšena, že se naše setkání koná, i když zájem parlamentu eh, o oblast Velkých jezer je, jak se zdá, když se rozhlédneme po sále, spíš menší. Ovšem musíme se touto situací zabývat. v Prasburku jsme měli o tomto tématu rozpravu s paní Mogheriniovou. Přijali jsme usnesení, respektive bylo to minulý týden v Bruselu, opravuje se paní řečtině, bylo to minulý týden v Bruselu. Během plenárního zasedání přijali jsme usnesení o Kongu a o snahách prezidenta Kabily zůstat u moci. Velice dobře jsem obeznámena se situací v oblasti Velkých jezer. Navštívila jsem Rwandu krátce po genocidě. Byla jsem možná jedna z mála, kteří viděli ty usekané ruce a rozsekané lepky a skutečně na vlastní kůži pocítila i ten strašlivý zápach když si uvědomíte, jaké důsledky měla genocida ve Rwandě, tak bohužel e, zjistujeme, že situace v Burundi se vyvíjí stejným směrem. Vzniká tam skutečné ohnisko konfliktu a jsem, dělám si velké obavy, neboť situace je tam skutečně velice ožehavá a hrozí, že tam dojde k podobnému konfliktu, k podobné situaci jako ve Rwandě. Nyní ke Kongu. V polovině prosince pravděpodobně dojde k Kongu k nové explozi. Eh, na demonstracích eh, na ulicích eh, slyšíme výkřiky jako Kabilo, musíš odejít, tvůj mandát je u konce. Mám rovněž mnoho přátel v Burundi a i tam je to cítit, tato atmosféra. Pravděpodobně již nyní se organizuje mm, mnoho věcí, jak si potají a já bych ráda věděla, co si o tom konkrétně myslíte vy. No, poněkud mě to chybilo ve vašich přednáškách. My zde v parlamentu jsme byli zvoleni, abychom jako Evropa a již poskytujeme po pomoc, ale je třeba si znovu zvážit, jak přesně a jakou konkrétní pomoc poskytovat. Situace v oblasti ve mne vyvolává skutečně velké obavy, a nejenom ve mně, ale v celé mé straně. Co můžeme skutečně udělat? Je třeba tedy ukázat panu Kabilovi, že budou sankce, že přestaneme vydávat víza, že můžeme zmrazit aktiva podniků. Toto vše můžeme učinit a můžeme to dát tedy panu prezidentovi Kabilovi a těm, kteří drží moc v rukou najevo. E, nemůžeme nečinně přihlížet e, vývoji, ve kterému dochází v Kongu, například i té strašlivé situaci na východě Konga, kde denodenně dochází k dalším a s dalším případům znásilňování. Děvčátka jsou řadově znásilňována skutečně až e, dochází k jejich úplnému zmrzačení a my proti tomu činíme příliš málo. Představme si, představte si, že já bych seděla nahoře za řečnickým pultem a vy zde dole, tak jak, jakou, za co byste se zasazovali vy v roli poslanců? Děkuji, paní Veltmans. Já souhlasím s tím, že usnesení nestačí, že musíme dělat více. Další na řadě je pan Schaffhauser. Já bych rád poděkoval. Rád bych poděkoval panu Prunierovi i dalšímu našemu hostu, především panu Brunierovi. Vy jste vlastně poukázal na to, jak celá situace je nesmírně komplikovaná, věci nejsou jednoduché, to je jasné. Hmm, různé usnesení našeho parlamentu, samozřejmě založené na dobré vůli, ovšem jsou často trošku karikována a karikují tu obtížnou situaci a znám tuto zem, tyto země docela dobře, když už jsem tam dlouho nebyl, ale v minulosti jsem v tom přechodném období eh, byl vyslán Francii, mou zemí, z Mobutu Aydin Goma, to byl člověk, se kterým jsem spolupracovala v celém tom přechodném období přímo na národní úrovni, na místě. Rád bych vám připomněl, já už jsem měl možnost se o tom zmínit, v podstatě vlastně pokud je o ten kontext a tu odpovědnost, ta operace. Laurent Desiré Kabila, a rebelové v Demokratické republice Kongo. To byla taková ta operace, kterou připravili vnější mocnosti a my jsme v podstatě vlastně to byla taková ta operace, která se týkala rebelů, nesmíme na to zapomínat s kabelou. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že v rámci všech těchto operací a jak to pokračovalo poté, Laurent Desire Kabela toho vlastně zastavila Francie společně s Angolou, když se Kabila chtěl, chtěl bojovat proti těm, eh, kteří vlastně představovali ty rebely, tak bylo zde v Bruselu dohodnuto a já jsem tam byl, dokonce vám můžu jmenovat eh, ty odpovědné. Došlo k takovému rozhodnutí eh, zavraždit Kabelu. Mm, dokonce tenkrát se požadovala určitá autorizace schválení ze strany Velkého bratra Washingtonu. To jsou je to e, tajná historie sice, o které se nehovoří, ale já jsem to zažila, vím, že je to pravda. Čili v této stávající situaci, ve které se nacházíme, kde celá zóna, oblast, region není pouze destabilizován, ale hovoříme vlastně o několika milionech mrtvých, když to porovnáme s tím divadlem ohledně Syrie, 250 tisíc na straně Syrie a zde 8 až 9 milionů v důsledku nestabilizace, kterou způsobily externí síly, tak bychom skutečně měli postupovat velice obezřetně. A co s tím chci říci? Poučit se. Ten dialog by měl být inkluzivní, to je jasné. A samozřejmě, pokud jde o to doporučení eh, těch um, um, kněžích, tak to je velice důležité. A pokud jde samozřejmě o 19.12., tak to je velice zásadní eh, datum. To je samozřejmě ovšem musíme přistoupit k určitému přechodnému období, aby nedošlo k opětovnému nádratu k občanské válce. Čili já žádám, aby náš parlament doprovázel toto přechodné období, ale velice obezřetně, velice opatrně, Čili jaké je řešení, abychom byli skutečným aktérem tohoto inkluzivního dialogu? Víte co? Potřebujeme skutečný rozvojový program pro tento region Velkých jezer a ne nějakých 50 nebo 100, miliard, 100 milionů, ale miliardu, miliardu pro rozvoj této, tohoto regionu, který potřebuje tuto pomoc. A s touto kapacitou, věřte mi, s touto skutečnou kapacitou Marshallova plánu pro rozvoj té, tohoto regionu bychom mohli opětovně nakopnout eh, mírové procesy a inkluzivní procesy. Toto by měla být role Evropy, pokud chce být skutečným aktérem v tomto konfliktu. A věřte mi, že je to možné. Je možné přijít s takovým programem za podpory Evropské banky pro rozvoj či Evropské centrální banky. A pokud chceme opravdu změnit osud Afriky, tak to musíme udělat, protože jinak ta destabilizace bude ještě horší. A víte, já když jsem byl v Demokratické republice Kongo, lidé, mafie měla peníze nebo Al-Qaida nebo islamistické složky a v podstatě vlastně odcházeli s, se zlatem a diamanty. Toto je v podstatě opravdu eh, semeniště toho nejhoršího, k čemu může dojít ve světě. Pokud chcete mít skutečný program, prosím, udělejme to tímto způsobem. Toto by měl udělat Evropský parlament a ne prostě hm, pouze někoho poučovat. Děkuji. Děkuji. Pan Korvin Mike má slovo. Děkuji vám. Na sever od Demokratické republiky Kongo eh, existuje Republika Kongo, eh, která není demokratická. Vládce této země vládne už 26 let eh, a teď si prodloužil období o dalších 7 let. Není tam problém s boji v Kongu, nejsou tam miliony mrtvých v tom nedemokratickém Kongu a možná bychom měli akceptovat skutečnost, že právě demokratizace může za destabilizaci situace. Možná eh, byste eh, mohli požádat pana Kabilu, aby se stal králem Konga, jak tady pán říkal, nebo možná byste mohli požádat belgického krále, aby rekolonizoval Kongo. Já nevím, ale prosím vás, přestaňte demokratizovat. Demokratizace je systém, který je nevhodný pro Afriku a Azii. Děkuji. Děkuji, eh, pane Korvin Mike, a teď paní spolupředsedkyně Linda McEwen má slovo. Děkuji. Pane doktore Pruniere, mně se líbilo, eh, jak jste mluvil o tom, co se teď děje v Africe, o takových těch vlnách historie, jak se všechno mění a jak všechno probíhá. A v té poslední vlně, jak jste řekl, eh, jde podle vás o jakousi vlnu demokracie, která ale končí. Jak myslíte, že tady bude vypadat ta příští vlna a jak ji lidé přijmou? To je moje první otázka. A druhá otázka se týká toho, co už zmínili někteří kolegové. Je pravda, že se odvoláváme na článek 96, přijímáme usnesení, vydáváme prohlášení, ale zdá se, že příliš sluchu nám není popřáno. Co by tedy měly mezinárodní organizace požadovat? Od Demokratické republiky Kongo, od Rwandy, od Burundi, a co když tyto země nebudou reagovat? Protože já jsem tedy předsedkyní výboru eh, pro rozvoj a debatujeme vždycky o tom, jestli máme pozastavit poskytování pomoci, jestli to je pomoc, jestli to je odpověď, nebo jestli naopak potřebujeme nějaký velký maršlův plán pro Kongo, eh, jest, co dělat, když se ignorují lidská práva a demokracie. Protože pokud neustále říkáme, my uděláme to a to a pak to neuděláme, tak působíme slabě. Takže to je má druhá otázka. A jaké další mocnosti sehrávají roli v regionu? Pan Schaffhauser zmínil Al-Kaidu, nevím, jak s touto tam vypadá, ale eh, hrají tam roli nějaké další síly, vzhledem k tomu, že EU je čím dál méně relevantní? A konečně, všechny ty země nejsou stejné. Jak jste říkali, v různých zemích eh, probíhají různé věci a eh, Rwanda je dobrým příkladem země, kde prezident eh, říká, že bude znovu kandidovat ve volbách příští rok, ale jak jste říkal, eh, není příliš eh, po něm poptávka od Rwandanů, protože Rwanda má vyšší úrovně rozvojové pomoci, protože se tam zlepšuje situace lidí. Takže měla by Evropská unie tlačit na prezidenty, jako je Kigami, pokud eh, obyvatelstvo příliš neprahne potom, aby odešel. To jsou věci, které si eh, sama eh, kladu otázku každý den. Mě by velice zajímal názor expertů. Já vím, že pan Spidle se musí držet pozice Evropské unie, ale má rozsáhlé zkušenosti s Afrikou, takže já velice tam komentáře obou z vás. Já bych se chtěla zeptat eh, v podstatě na to tež, protože my jsme hovořili o přijímání usnesení, o vydávání prohlášení a jak říkal pan Schaffhauser, jaká konkrétní opatření eh, bychom měli přijmout? nebo jak říkala paní Vautmans, jaká konkrétní opatření my, mezinárodní společenství, eh, můžeme učinit? To si myslím, že by byla ta nejlepší otázka. Než vám dám slovo, abyste odpověděli, tak eh, ještě eh, zástupce komise by si chtěl vzít slovo. Respektive pokud ne, tak eh, pane doktore Pruniere, máte slovo a potom pan Spidle. Já se bojím vašich otázek, protože to nejsou spíše otázky. Ona je to spíš raketa několika stupňová, která nese nahoru satelit. To je fáze 1, fáze 2, fáze 3. Spousta otázek schrnutých do jedné otázky. Další vlna upřímně řečeno, já jsem historik, já se dívám do minulosti a ne do budoucnosti. Budoucnost patří Bohu a já se tím nezabývám. A otázka, zda poskytovat pomoc nebo ne, to je uh, falešná otázka. Já bych souhlasil s vámi v tom, že pomoc nefunguje. Můžete nalít miliardu, dvě miliardy, tři miliardy, ale ono to bude jenom další suma peněz, kterou politikové ukradnou. Velice málo peněz z rozvojové pomoci se dostane k zamýšleným příjemcům. Takže tohle není řešení je atraktivní, eh, protože můžeme tak, tak říkajíc zmačknout tlačítko a ono se to stane. Eh, je to dobrý pocit, že mám pod prsty klávesnici já, než eh, aby jim tam měl někdo jiný, na koho nedosáhnu, jenže ta klávesnice jaksi není připojená nikam, takže to nefunguje. A myslím si, že silná stanoviska jedním směrem nebo druhým, a sice souhlasíme s tím, že dobře, pan Kabila si může dělat, co chce, anebo e, naopak e, budeme ho nutit k tomu, k čemu chceme my, aby, tím, že mu škrtáme pomoc e, nebo nějak podobně, a tím toho nutit k tomu, aby se pustil jiným směrem, tak já si myslím, že ani jedna z těchto možností nebude fungovat. Poměrně zajímavé je, jak byla vyjednávána v Kinshase dohoda z 18. října. Protože v takovýchto situacích řešení, které není globální řešení, kdy všechno, co bylo temné a strašné, bude najednou světlé a šťastné, taková řešení neexistují. Řešení je něco, co zabrání horší katastrofě po nějakou dobu, během které eh, mohou být eh, uplatňována další opatření. V podstatě pan Kabila patrně vyhraje a zůstane u moci do dubna 2018. Eh, tohle vyhrál už teď. Teď jde o to, jde o kontroly o to, jaký úspěch může očekávat od svého vítězství. Protože to vítězství může být velice nemastné, neslané, neefektivní, špatné, může vést k velice prekérní hořské situaci. A nebo z toho vyjde s praporem tak nějak na půl žerdi. Pokud bychom ho chtěli eh, úplně odstavit tím, že praštíme pěstí do stolu, tak to nebude fungovat, protože to by vyslal armádu a začal střílet. Abychom povzbuzovali obyvatelstvo, aby ho svrhlo, to je naprosto neodpovědné, protože obyvatelstvo to zkusí. Oni to zkusí. Jenomže pak umřou. A my se na to budeme dívat, budeme ronit krokodýlí slzy a říkat, tohle je strašné, chudáci, bude to 200 až 300 mrtvých minimálně ve městech. Nejspíš víc. Takže využívat obyvatelstvo jako nějaký nárazník, to není příliš odpovědné. Ani rozvojová pomoc nebude fungovat. Takže nám zbývají staré procedury, které se jmenují politika. Víte, jeho přezdívka je Petit Josef, malý eh, Josef, protože on je vnímán jako takový chlapec. Nikdo ho nebere vážně, ten pravý muž byl jeho otec. Jenže on není vůbec hloupý. On je velice chytrý, protože teď mu nezbývá už vůbec žádná podpora. Jeho podpora pocházela z jihu, z Katangy, a od eh, Kivu a z východních provincií. A to všechno ztratil. A teď eh, vlastně Vadibanga má, to je premiér z Molubu, protože to je poslední střípek domácí podpory, eh, se, kterým může, se kterou může počítat. A on je eh, Luba, ale z Kasaj, ne z Katangy. Protože eh, lobové z Katangy jsou proti Katumbimu. Katumbi má ale Katumbi nemá zatím šanci, je příliš brzo. Možná, že se stane prezidentem Konga v roce 2025 nebo tak nějak, ale zatím eh, pro něj nepřišel pravý čas. Eh, stálo by ho to příliš mnoho lidské krve. A politika znamená nalezení nějaké eh, možnosti a nalezení nějaké cesty k předání moci po určitém e, intervalu. Což není úplně nemožné, protože v podstatě prezident Kabila není hloupý, ví, že nemá žádnou podporu a Jednou bude muset pozabíjet spoustu lidí, aby zůstal u moci. A tím budou ohroženy všechny jeho peníze a tak dále. E, možná se pokusí uklidit všechno do Lucemburska nebo na Panenské ostrovy, e, jenže to je čím dál těžší takovéhle hry. Je to proces, kde, vl, kde vlastně mezi, mezinárodní legalita se zvětšuje. A já si pamatuji určitou paniku v jiných vládách, nebudu jmenovat, když si mysleli, že by se mohli ocitnout v, jaksi na mužce lidí, kteří po nich jdou finančně. Ne, ne přímo před ústím hlavně, ale finančně. Takže on by se rád eh, dostal pryč bez přílišných potíží. Rád by také měl určitý vliv na tom, co se stane po jeho odchodu. Protože on odejde, on tam nezůstane navždy. On odejde v roce 2018, nebo možná 19, pokud nějak získá další rok, ale to pak přijde řada na diplomatické diskuze a kontakty. Ne eh, čekání na zázrak, ale spíše e, naděje v něco, co bude proveditelné. A nezapomínejme, že velikým aktérem v této situaci je Rwanda. Rwanda má prezidenta, který tam bude ještě 25 let a vy jste se ptali sami sebe nebo nás všech, jestli je to dobrý nápad. Já si myslím, že tak úplně ne. Protože co se stane v takové situaci? V takové situaci budete kupovat čas, udržíte mír na dalších 5, 6, 10 let a potom, až to konečně se zhroutí, bude to mnohem horší. Přesně tak to bylo eh, v Rwandě s Birimanem. Já jsem byl eh, mezinárodním tajemníkem francouzské socialistické strany v letech války eh, mezi, mezi rokem 1990 a genocidou. A postoj v tehdejší franské vlá, francouzské vlády byl tak pro Habilimanu s, s vysvětlením, že je, dokud je to mír, je to v pořádku. Jenže nakonec to skončilo uh, třemi čtvrtinami milionu mrtvých pro začátek, protože pak následovali 2,5 až 3 miliony v Kongu. Takže my si kupujeme čas. S panem Kagamem si kupujeme čas. Do roku 2030 ale přijde čas splácet. Možná, že my už tady nebudeme, to je pravda, ale e, po nás potopa, jak říkal král Ludvík XIV. Tak přesně to se stalo po něm. Přišla potopa, roku 1789. Takže vždycky je možné to nějak hnát před sebou, předat to příští generaci, jak říkají američané, což je pro nás velice atraktivní, protože my žijeme teď. Zaplatit za to budou muset naše, děti, naše děti, jak si platit za ty průšvihy, tak proč ne? Ale ani to není příliš odpovědné. Takže je tu ta otázka diplomatických diskuzí, ta je velice důležitá. Pan Kagame se dívá na to, co se stane s Kabilou. Pokud to proběhne slušně z jeho pohledu, neboli že zůstane trh s Kongem, který je velkým odbytištěm pro rvanský průmysl, tak bude jeho pozice posílena. A bude si myslet, že tohle kupování času je v pořádku, protože mezinárodní komunita tomu dává zelenou. Takže Neexistuje žádné jediné řešení. Je to několik způsobů, jak vybalancovat různá částečná řešení, která zabraní něčemu horšímu. Ale nalévat tam rozvojovou pomoc nebo, nebo zbraně, to jsou krátkodobá. To jsou krátkodobé kroky. No a tím se vracíme zase k politice. Žádné zázraky nikdo nečeká. Thank you, Mr. Purnier. Děkujeme, pane Purnier. Pan Spiniali, máte k tomu ještě něco? Možná jenom krátce. Otázka politických řešení. Nejde pouze o výměnu hlavy státu, ale v podstatě všechny ty systémy, o které jde, to znamená ne pouze nějaká jedna konkrétní osoba, to právě přidává na složitosti celé problematiky. Ty tři typy reakce korespondují trochu tomu trojuhelníku, o kterém se zmínil doktor Prunier, to znamená šéfové států, hlavy států. My vidíme samozřejmě určitá omezení tohoto klubu těchto lidí, pokud jde o Kongo o Demokratickou republiku Kongo, tak samozřejmě, že ten region by mohl tuto kartu hrát, mohl by hrát tuto důležitou roli a dále je to ta ulice, ta ulice, která má určitou moc, ale se všemi riziky, které to sebou nese, ale je to jistě ta třetí část toho trojuhelníku reakce na tuto problematiku a potom to mezinárodní společenství, určité typy reakce, restriktivní opatření, dialog, konkrétní reakce a tak dále, kroky. A nyní pokud jde o financování a pomoc. Víte, já e, nesouhlasím úplně se vším, co zde bylo řečeno. Ty částky, které už jsme vydali v tomto regionu, v tomto podregionu, ty jsou obrovské. 1 miliarda eur už. A to nepočítám Rwandu, čili ty částky jsou obrovské, skutečně obrovské. A samozřejmě, že je to potom i ta otázka toho, jak efektivně by, mohlo být, by mohly být to finanční prostředky využity. Já nemyslím si, že nějaký Marshallův plán by v tomto konkrétním regionu mohl vyřešit všechny problémy. Čili měli bychom pokračovat, využívat veškeré nástroje politické, rozvojové pomoci, mezinárodní diplomacie. To, to je podle mého názoru, podle toho, jak já vidím celou tu situaci, jediná možnost, jak to řešit. Děkujeme pane Spěrle. Paní McEwen ještě k tomu chtěla něco? Víte, já si myslím, že ty odpovědi byly opravdu kvalitní. Budoucnost, to je vždy obtížné nějak hodnotit. Většinou je to založeno na tom, co se stalo v minulosti. Právě proto jsem chtěla si vyslechnout vaše zkušenosti z minulosti a nějaký náhled ohledně budoucnosti, protože ten následující rok bude pro eh, region Velkých jezer nesmírně obtížný. Nikdo ji se nám nehlásí o slovo a proto bych ráda DGFK, já nevím, kdo ještě, nebo někdo z těch, kteří nebyli zastoupeni, nebo jsou zde teď, vidím, vidím, že jste tady mezi námi, chcete se k tomu z DGF nějak vyjádřit, tak prosím, já jsem si nevšimla, dobře, tak možná ta pomoc a tak dále, děkuji, děkuji. Francesca Di Mauro, já jsem Stefka z jednotky pro eh, střední Afriku, mm, z oddělení pro střední Afriku. Ano, eh, podpořit eh, mého kolegu z našeho DG, my podporujeme Burundi i DRC, máme tam více než miliardu, ovšem samozřejmě problémy s takovou tu, tou implementací programu. Ty, máme tam základní faktory, které nám chybí, to znamená zřízení místních přírodních zdrojů, zpráva těchto zdrojů, to je kritické pro rozvoj těchto zemí. Dále je to otázka environmentální ochrany energetika. My jsme se dívali na všechny ostatní kritické faktory pro rozvoj, růst tě, tohoto regionu. To máme k dispozici, to samozřejmě o tom víme, ale potřebujeme i tu politickou stránku ze strany těchto zemí určitou snahu a vůli E, něco s tím dělat. Ty fondy tam jsou, včetně regionálních fondů, které máme k dispozici pro tyto zdroje, čili to, to, není, samo, to není problém, to jsem jenom chtěla říci. Děkujeme, milí kolegové, kolegyně. Myslím si, že tím bychom asi mohli dokončit tento... Ještě na mě někdo mával tam ze zádu. Moc se omlouváme, ale nyní už nebudeme brát dotazy z pléna. Takže končíme tento bod našeho programu, kratičkou pauzu si dáme a poté budeme pokračovat s bílými helmami, ano? Nebo, nebo, nebo promiňte, já se omlouvám ještě paní spolupředsedající, takže ještě jedno oznámení, prosím. Ano, děkuji. Tím končíme tuto rozpravu. A nyní, jestli dovolíte, bych ráda přivítala členy parlamentu Myanmaru, kteří jsou u nás v našem výboru na návštěvě pan Tuntun Hein, který vede společný výbor, vede tuto delegaci. Děkujeme vám, že jste mezi námi a vítáme vás v Evropském parlamentu.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

more than one, you take the floor, it might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Děkuji vám, dámy a pánové. Uh, začneme s druhou částí dnešního odpoledního zasedání. Já jsem byl požádán, abych předsedal jménem pana Broka a dalších místopředsedů, kteří tu nejsou. Teď proběhne výměna názorů s syrskou civilní obranou s bílými přílbami, to společně s výborem DV, s paní McAvan. Pro vaši informaci, tato skupina byla nominována na Nobelovu cenu míru E, dostává podporu od mnoha mezinárodních organizací a e, pro režimní stoupenci ji kritizují za vazby na západní vlády, e, od kterých získává určité finance. Pan Raid Saleh doufal, že se k nám připojí, tedy to je velitel syrské civilní obrany, ale bohužel tu nemůže být. Zastupují ho tři jeho vysoce postavení kolegové. Ahmed Al-Yusef, vysoce postavený člen civilní obrany, Abdul Rahman Al-Mawas, vrchní styčný důstojník a Jihad Al-Mahamid, který je také členem syrské civilní obrany. Tato skupina eh, je známá jako Bílé přilby a skládá se zhruba 3 tisíc dobrovolníků, eh, kteří zachraňují životy a posilují eh, obce a komunity v válkou zmítané Syrii. Byly založeni v roce 2013 a jejím posláním je provádět záchranné a pátrací akce a zachraňovat co nejvíce životů. Jednají neutrálně, nestraně jménem všech Syřanů bez ohledu ohledu eh, na příslušnost náboženskou, etnickou a dále. Eh, pane Josefe, vaše skupina zachránila více než 70 tisíc lidí v Syrii a my v našem výboru jsme si vědomi toho, že eh, operujete v těch nejtěžších představitelných podmínkách vzhledem k tomu, co se děje v Alepu. Jste hrdinové míru a vaše skupina byla nominována na Nobelovu cenu míru, což je veliká čest. Víme, jak strašlivá je momentálně situace a uh, vím o tom, že jste přišli v Alepu a širším regionu o 150 dobrovolníků, uh, takže by nás velice zajímalo uh, něco více o tom, jak fungujete v Sýrii, zejména v Alepu, které je patrně nyní posledním dějištěm konfliktu. Tam se blíží vládní síly a zajímalo by nás, jak Evropská unie a tento parlament mohou přispět k další podpoře vašich potřeb a jak bychom mohli přispět ke skvělé práci, kterou odvádíte. Teď bych chtěl dát slovo na 15 minut panu Aliusufovi. Budete hovořit přes tlumočníka arabsky. Nevím, jaké je to číslo kabiny. Prosím, máte slovo, pane Josefe. Aško, aško lakum da'watukum lana. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, děkujeme za dnešní pozvání. Jmenuji se Ahmad Ali Yusuf a zastupuji syrskou civilní obranu, která je známa jako Bílé přelby. jsme týmem, který provádí záchrany a pátrací akce a pomáháme zraněným Syrii. Je nás více než 3000 dobrovolníků a pracujeme ve 120 centrech v rámci osmi oblasti Syrie. Tato střediska představují páteř práce syrské civilní obrany. Zachránili jsme více než 73 tisíc Syřanů a přišli o více než 150 našich vlastních dobrovolníků přímo v akci. Těch 150 dobrovolníků, o které jsme přišli, jsou hrdinové lidskosti. Boje za lidství a většina zraněných eh, bohužel utrpěla trvalé následky. Většina zraněných a zabitých byla zabita takzvanými dvojími útoky. Dvojí letecké útoky jsou ty, které probíhají 10 minut po původním útoku a cílem je zapojit nebo teda zasáhnout ty, kteří jsou zapojeni do těchto záchranných akcí. Syrská vláda reagovala na požadavek Francie o urgentní, ohledně urgentního zasedání eh, u, u, u, Rady bezpečnosti OSN a bombardování civilního obyvatelstva. V Atlebu a na východ Huty a v Alepu probíhaly posledních eh, dnech útoky. V podstatě je to, jsou to nejhorší jatka, která v posledním období svět viděl. Více než 100 civilistů bylo zabito na veřejných prostranstvích, na tržištích v posledních několika dnech po bombových útocích. Navíc ještě došlo k bombardování škol a civilní infrastruktury, jakož i nemocnic. Stručně řečeno, dámy a pánové, to, k čemu dochází v Alepu, je to, že jsou vražděni civilisté, v podstatě v celé té oblasti Eh, mimo dosah eh, vlád, vládních složek. Zdá se, že režim chce vyslat následující signál nám a celému světu a především Radě bezpečnosti OSN. Chtějí vyslat následující signál. Jakýkoliv návrh řešení nebude implementován, pokud eh, režim bude u moci. Výsledky rezolucí s výsledkem těchto rezolucí je pouze krev místních lidí. Jsou to zločiny, které probíhají organizovaným způsobem. Jsou to zločiny proti lidskosti Jsou to závažné zločiny proti mezinárodnímu právu? Dámy a pánové, to je stručný obrázek toho, k čemu dochází v mé zemi. V určité situaci paralizovaného mezinárodního společenství a Rady bezpečnosti OSN. která umožňuje pokračování těchto kriminálních zločinů v důsledku ruského veta. Potřebujeme zásadní, závažné, konkrétní kroky, abychom odstranili tento paralizovaný stav mezinárodního společenství vůči tomu, co se děje v Syrii reagovat na krve prolití, které probíhá v Syrii. Rádi bychom řekli všem zemím světa, aby se postavili ve jménu lidskosti na naši stranu. Toto jsme vám chtěli říci. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. To je samozřejmě velice dojemný popis toho, o co se snaží vaše skupina Bílých přileb. Evropský parlament několikrát odsoudil zvěrstva, která jsou páchána v této oblasti a i letecké útoky ze strany syrských eh, vládních složek a ruských eh, letadel považujeme za eh, válečné zločiny a je neakceptovatelné to, že Rada bezpečnosti neumožní, vlastně není schopna zavést žádné mírové řešení posledních pěti let v důsledku ruského veta. Já osobně jsem požadoval neleteckou zónu již před pěti lety. Bylo mi řečeno, že to vojensky nebylo možné, ovšem tisíce eh, životů od té doby jsme ztratili od začátku tohoto eh, konfliktu, čili to pouze poznámka osobní, ne jako předseda, pokud jde o tuto humanitární katastrofu v Syrii. Abdul Rahman, pan Abdul Rahman Al-Makwa by rovněž rád vystoupil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Nemám nic připraveno písemně, ale rád bych pouze pár slov, jestli dovolíte. Rád bych řekl následujících, několik následujících praktických věcí, které bychom mohli udělat pro zlepšení situace. roce 2013 jsme požadovali bezletovou zónu a ochranu civilistů, především dětí a žen. Nyní máme rok 2016 a my žádáme pouze o možnost humanitární pomoci, aby se dostala do obléhaných území, i pokud, teda, pokud to jde i leteckou cestou. upřímně řečeno šokuje nás. Jsme opravdu zoufalí z toho, že mezinárodní společenství není schopno poskytnout pomoc těmto obléhaným městům, kde je pobležení více než 270 tisíc obyvatel. V tomto okamžiku syrská vláda se svými spojenci poskytuje pomoc v těch oblastech, které jsou pobležení ISISu. Leteckou pomoc to nám samozřejmě nevadí, protože lidskost a lidský přístup nemůže dělat žádné rozdíly, ale My prostě pouze požadujeme to, aby lidské bytosti aby s ní bylo zacházeno stejným způsobem ve jménu lidskosti bez ohledu na to, kde se nachází tyto osoby. Jsme si jistí tím, že příští generace se budou ptát, co udělali světoví vůdci ve světle této obrovské výzvy Nyní v roce 2016 vás prosíme, abyste pomohli chránit civilní občany a umožnili humanitární pomoc v oblehaných územích. Nyní zde sedíme na půdě Evropského parlamentu a jsme přesvědčeni o tom, že zde existuje politická vůle a že budete schopni nalézt řešení. My máme mnoho takových možných řešení k dispozici, nebudeme je všechny jmenovat, ale samozřejmě na naší straně můžete si můžete být jistí plnohodnotnou politickou vůli. Pan Demestura, pan O'Brien byli v našem výboru minulý týden a všichni, všichni se snažíme mobilizovat humanitárně pomoc, to by vám rád řekl, a zároveň zabránit dalším útokům na civilisty. Ovšem jistě víte a několikrát to zde již zaznělo, je nesmírně obtížné získat konsenzus na mezinárodní úrovni mezi různými aktéry, pokud jde o zastavení celé této kampaně a dosažení trvalého příměří a míru. My se všichni snažíme, nesmírně nás dojímá celá ta humanitární katastrofa v Syrii a především v oblasti Alepa. A nyní paní McEwen z výboru pro rozvoj povede žádost, povede jednotlivé žádosti o slovo. Myslím, že už máme dokonce seznam. Děkuji. Ještě bych ráda, předtím než k tomu přistoupíme, ráda poděkovala. My samozřejmě si uvědomujeme, že humanitární pomoc se musí dostat přímo na místo. My jsme i minulý týden vlastně vedoucí eh, představitel oči o tom rovněž hovořil, ovšem zmínil se o těch šesti týdnech, které potřebujeme eh, na leteckou pomoc ve srovnání s jedním konvojem ve východním, ale po, právě proto zdůrazňuje tyto konvoje ehm, nákladňáku spíše než leteckou pomoc. Možná byste o tom mohli potom něco říct si konkrétně, protože my samozřejmě chceme vědět možná řešení, která navízíte u tohoto konfliktu. Máme zde mnoho lidí, kteří se přihlásili. Nejprve pan Štětina. Prosím, pane Štětino. E, vážení pánové, vítejte u nás v Evropském parlamentu. Já velice soucítím s vámi a s vašimi kolegy, kteří při té náročné obětavé práci padli. Já jsem vám chtěl jenom připomenout, že takové války už tady byly. Já jsem v 90. letech žil tři roky v Čečensku a viděl jsem rozbité hlavní město Grozny. Velmi mi to připomnělo například město Kobany, které jsem naštívil loňský rok. A když vidím obrázky Alepa, tak vím, že je to velmi podobné. A myslím si, jestli chceme nějakým způsobem pomoci, my musíme začít nazývat věci pravými jmény. My nemůžeme kličkovat. My musíme říci, to, čeho se pustilo Rusko, Čečensku a zabilo 100 tisíc civilních obyvatel, to je válečný zločin. A musíme nazývat to, co se odehrává dnes, když ruské letectvo bombarduje eh, civilní obyvatelstvo a město, že to je válečný zločin a že představitelé Ruska patří před Mezinárodní soud. Thank you, uh, Mr. Fre- Děkujeme. pane. Freund má slovo. To jsem i já. Děkuji, děkuji za slovo. Děkujeme za tuto opravdu odvážnou, téměř hrdinskou aktivitu, kterou zde provádíte v těchto strašných podmínkách. Bez vás by zemřelo ještě více lidí. Bez vás bychom zažívali ještě větší katastrofu v této oblasti, ve které děláme tak málo z naší strany. Je to ostuda a já bych rád eh, řekl otevřeně, veřejně, že je ostuda to, že především západní svět západní svět, eh, který se tak který má plnou pusu toho, jak musíme chránit nevinné obyvatele, nedělá dostatek pro to, aby vám pomohla, že to trvá už tak strašně dlouho. My pouze přihlížíme a v podstatě tak nějak eh, pouze se tváříme, že vlastně nejsme schopni vám pomoci a bezmocně tomu přihlížíme. Víme, že tam probíhá na místě proxy válka a že především Evropa přece má mnoho nástrojů, které by mohla využít. Eh, v tomto ohledu máme ekonomické vztahy s mnoha zeměmi, které jsou, se podílají na tomto konfliktu a které by trpěly, pokud bychom například je potrestali nějakým obchodním opatřením za to, co se děje v Syrii. Ovšem my to neděláme, nevyužíváme těchto nástrojů. Já jsem rovněž působil jako novinář dlouhou dobu a proto mám dotaz, který jak si neneguje nic z toho, co jste řekli, ale jestli dovolíte, přece jenom se ještě jednou zeptám. Jak vidíte tu druhou stranu, ty další síly, kteří bojují za svobodu Alepa, svobodu Syrie nebo cokoliv tvrdí, že chtějí udělat. Do jaké míry jsou tyto složky odpovědní za další životy můžeme udělat něco pro to, abychom nějakým způsobem zapůsobili na tyto mocnosti, pokud teda jde o nějaké mocnosti nebo ty jednotlivce, nějak je ovlivnit a pokusit se ukončit tento hrůzný konflikt a válku v Syrii. Děkuji vám. Thank you. Um... Děkuji, pan Amžal Bašír. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel trošku později, ale eh, to, co jsem slyšel, je eh, velice dojemné já vám, a působivé. Já vám gratuluji k vaší skvělé práci. Přál bych si, abyste v ní mohli pokračovat. Má otázka eh, se týká islámských hodnot Tohle se děje v srdci islámského světa. A e, pokud je mi známo, tak v islámsk, podle islámských hodnot vzít život jedinému člověku e, znamená vzít život celému národu. Podle toho, co vím o islámských pravidlech válčení, e, pokud je vaším posláním válka, pak nesmíte poničit jediný strom nesmíte poničit jediné stéblo trávy. Co se stalo s islámskými hodnotami v tomto světě? kde už zemřelo, myslím, 400 tisíc lidí, 7 milionů lidí jsou uprchlíci, kteří hledají azyl po celém světě, lidé umírají na vlnách středozemního moře mě by zajímalo, z náboženského hlediska by mě to zajímalo. Ptám se proto, že lidé, kteří eh, jsou zapojení do této války, často pocházejí z různých částí islamského světa, ať už jsou sunité, šíité nebo něco jiného. A všichni se domnívají, že Bůh je na jejich straně. Zažili jsme dvě strašlivé světové války. První světovou válku, druhou světovou válku a vždycky jsme říkali, Bůh je na naší straně. Co se tedy stalo s islámskými hodnotami? Mě by to zajímalo, protože vy jste v samém srdci dění. Narážíte na to každý den mnoho mladých lidí eh, odchází bojovat do této strašlivé války Eh, pod vedením lidí, kteří jsou tisíce mil od nich, eh, jsou nabádáni k džihádu a tak dále. Vy jste přímo tam v terénu. Takže se ptám, co je, co se, co se stalo, co se pokazilo na chápání této krásné víry, která odrazuje od násilí. Assalamu alaikum znamená zdravím tě ve jménu míru. Mír je ústředním pojmem islámu. Mě by zajímalo, co se stalo špatně, kde se stala chyba. Vy byste, vy byste to mohli vědět, když jste přímo v Sýrii. Děkuji, paní Šáke. Děkuji moc krát. Děkuji za to, že jste nám sdělili svůj příběh, ale zejména za to, jakou práci odvádíte. Myslím si, že nestrannost je dnes velkým aktem odvahy v Sýrii a to, jak se svými kolegy eh, riskujete a jak platíte cenu nejvyšší za vaši práci, to je nesmírně dojemné a působivé a já pouze doufám, že eh, získáte podporu při vašem úkolu, kdy zachraňujete životy lidí eh, v sutinách. Měli bychom si tak všichni připomenout sílu lidskosti a odvahy navzdory temným dobám, eh, kterými vaše milovaná Sýrie prochází. Ještě bolest, je to ještě bolestnější, co se děje, protože utrpení války v Sýrii zavinili sami lidé. Já nedokážu popsat, eh, jaký cítím smutek a jak se stydím za to, že Evropská unie neudělala více pro lidi, kteří začali tak, že e, mírově demonstrovali, e, žádali svobodnou, mírovou a prosperující společnost, což jsou hodnoty, o kterých tvrdíme, že, na celé, že na celém světě chráníme a podporujeme. A e, mrzí mě také, a to říkám zcela jasně, že tu není víc poslanců v sále. Nevím, kde všichni jsou, ale myslím si, že všichni by měli nas, naslouchat vašemu příběhu. Jsou tu jsou tu kolegové, kteří patrně později budou hovořit velice tvrdými slovy, protože v minulosti podporovali nebo stále podporují režimy Putina a Asada. Je to samozřejmě svoboda, kterou eh, poslanci v tomto sále mají, ale hovoří za malé menšiny pouze. Chtěla bych říci, že je mi líto, že jsme neudělali více, než že jsme pouze mluvili, že jsme e, nejednali nad rámec humanitární akce, kterou e, poskytujeme e, něco více, než že tu přechováváme uprchlíky. Víme, že to nestačí. Eh, že těmto lidem skýtáme přístřeší, eh, ať už eh, v regionu samotném nebo na území, nebo prostřednictvím jednání s Tureckem. Hovořili jste o vetu v OSN, což je velice problematické a opovržení hodné, zejména vzhledem k probíhajícímu utrpení, ale podobné situace s vety máme i uvnitř Evropské unie. A je, je to neuvěřitelné, ale Evropská unie stále ještě nemá společné stanovisko k Sýrii, navzdory tomu, že už dlouho tlačí tlačíme na to, aby nějaké vzniklo. Požadujeme sankce eh, pro Putinův režim kvůli bombardování nevinných civilistů, nemocnic a škol v Sýrii, což blokuje jediné veto, v tomto případě Itálie. Takže máte právo být rozhořčení. Já jsem také rozhořčená. Je to neuvěřitelné a nám nezbývá, než na, na, na to nadále tlačit a mnozí v tomto sále a v tomto parlamentu uh, volá po mírovější opozici a eh, jiné prostředky, včetně schazování potravin z letadla, včetně bezletových zón všeho, co je nutné pro tento strašlivý konflikt. A e, je potřeba také, abychom e, jednoho dne hnali k odpovědnosti ti, kdo mají na svědomí tyto vraždy a násilí. A e, opravdu doufám, že se jednou dopracujeme do situace, kdy tento moment přijde, a to raději dříve než později. V neposlední řadě byli jste nominováni na Nobelovu cenu míru, já jsem vás nominovala na Sacharovovu cenu a připomínám vám, kolegové, že příští rok máme opět šanci. Měli bychom na to pamatovat. Děkuji vám za to, že jste si na nás udělali čas v těchto obtížných dnech. Děkuji, paní Šáke. Eh, já eh, vím, že eh, vy jste se zasloužila významnou měrou o toto slyšení. Děkuji vám i vašim kolegům z AFETu za to, že jste uspořádali toto slyšení. Paní Lochbiller, prosím. Very... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i já za to, že jste sem přišli a představili nám svou práci. Chtěli bychom složit hold tomu, co děláte. Při přípravě na tuto schůzi jsem si stručně přečetla, co je ve Wikipedii o vás, o e, syrské civilní obraně. Je tam dlouhý seznam členských států Evropské unie, které vás podporují. Nicméně Evropská unie jako taková na tom seznamu není. Takže tady nám vyvstává otázka, co si myslíte, že by Evropská unie Eh, mohla udělat eh, v této obtížné situaci, aby vás podpořila, jakožto Evropská unie? Vy jste popsali například to, že mnoho z vašich kolegů utrpěli závažná zranění. Eh, je zapotřebí možná, aby členské státy přijali některého vašeho kolegu na lékařskou péči? Pak je tu kritická pasáž na Wikipedii. Píše se tam, že Rusko a Sýrie vás kritizuje za to, že eh, straníte jedné ze stran v občanské válce. Eh, mohli byste se prosím vyjádřit k tomuto výroku? Děkuji vám. Děkuji moc krát, pan Epitideos. Eh, Děkuji. Já bych chtěl přivítat naše hosty a nad, respektive nechat stranou veškeré politické aspekty a připomenout, že práce, kterou odvádí tato organizace, to, jak zachraňuje životy, je zcela zásadní. A myslím si, že byli právem navrženi na Nobelovu cenu míru. Vy situaci v zemi zažíváte přímo, proto se ptám, myslíte si, že existuje možnost, jak evakuovat zejména civilisty z Alepa, tak, aby se zabránilo situaci, že se z nich stanou lidské štíty. Bylo by to možné? Je to realistické nebo ne? Další otázka. Doslechli jsem se, že jeden syrský podezřelý z terorismu, který se zabil v vězení v Německu, byl součástí vaší organizace. Můžete tuto informaci potvrdit nebo ne, pan Karmin Mike? Děkuji za slovo, budu hovořit polsky, protože chci, aby to bylo nesmírně přesné a proto prosím o přesné tlumočení. Vítám vás, milí pánové, u nás v Evropském parlamentu. Velice si cením toho, co děláte eh, pro záchrany životy, ale tak, jak bylo řečeno předchůdcem, zde jste vlastně atakovali pouze režim pana Asada. Proto bych rád řekl, že eh, v podstatě eh, válka v Syrii je proto, že podobně jako Al-Nusra a demokratické strany v Syrii, jakož i do určité míry ISIS v minulosti, byl financované spojenými státy. Čili příčinou toho, co se děje, je to, co dělají Spojené státy a ne to, co dělá Rusko nebo někdo jiný. Já rovněž jsem chtěl říci, že kritizuji varšavské povstání. Myslím si, že ti, kteří ho vedli, by měli být souzeni. Ale to samé platí o těch, kteří válčí v Alepu, protože u nás neumožnili civilistům, aby, se zach- aby eh, eh, odešli na německou stranu a chtěli se prostě za, za nimi ehm, v podstatě eh, sami chránit. A v podstatě vlastně to stejné se děje v Syrii. Mm, přičemž vy máte tyto lidi chránit. Čili co jsou příčiny toho, že pokud by demokratická armáda v Syrii kapitulovala, tak by zde nebylo tolik obětí. Já si pamatuji, že vždycky, když nějaké sovětské nebo partizáni, kteří podporují Sověti, ztráceli, tak v podstatě vlastně Sověti tam mm, v podstatě vlastně vždycky eh, přesouvali určité síly a řekli, musíme chránit sovětské eh, partizány a to, to stejné dělají i američani. Čili já skutečně doufám, že konečně v Syrii bude panovat mír, protože ta humanitární pomoc podle mě jenom prodlužuje trvání této války. Řešením pro Syrii je podle mě, a to opakuji, je, aby zde zavládl opět mír a proto jsem rád, že Donald Trump řekl, že už nebude financovat eh, boj proti diktátorům, což možná konečně umožní návrat mírového uspořádání i do Syrie. Děkuji za pozornost. Um, thank you, Mr. Thank you, Děkuji, pan Mamikins. Já budu hovořit lotyšsky. Vážení přátelé, vážení hosté, jako zcela normální smrtelník bych přirozeně chtěl velice poděkovat všem, kteří riskují své životy proto, aby zachraňovali životy jiných. Jinou postoj lze v této situaci ani zaujmout nelze. Eh, já tuto situaci mohu nazvat pouze nepopsatelnou tady z Bruselu, z mého teplého křesla. Těžko dokážu odhadnout, jak situace na místě vypadá. Eh, vy byste nám o tom místě mohli vyprávět celé hodiny. Navzory tomu nedokážu správně odhadnout závažnost situace. A rád bych pouze upřesnil několik detailů, stejně tak, jak již tak učinili kolegové. V tisku, v jednom článku v New York Times jsem se dočetl například, že skutečně existuje podpora, z, že dostáváte podporu z USA, z Nizozemska, z Velké Británie, ze, od státních i nestátních organizací. Možná byste mohli upřesnit, kdo vás podporuje. Dále jsem pochopil, že Eh, civilní obyvatelstvo vás nemůže zavolat jakožto, jako nějakou základnou linku, že by si zavolala číslo 112. Jakým způsobem se dostáváte do kontaktu s obyvatelstvem, které vás potřebujete? Jaký máte přístup do zón, které kontroluje islámský stát? Jak jste schopni tedy poskytnout pomoc tam, kde je to skutečně nutné a jakým způsobem vlastně se skontaktujete s lidmi, které, kteří potřebují vaše pomoc? Jak to děláte prakticky? Děkuji. Já jsem si původně nechtěla vzít slovo, já jsem sem přišla hlasovat místo kolegy, který nemůže přijít, ale když jsem si vyslechla příspěvky o, ostatních poslanců a vzhledem k tomu, že z televize vím o vaší práci, chtěla bych říct několik slov. Zaujalo mě, že jeden kolega měl řešení toho, co se děje v Sýrii a to řešení spočívá v porozumění a respektu, které ale moment, to jsou věci, které momentálně nejsou přítomny. Za druhé, eh, k otázce islámských hodnot. Tady si myslím, že musíme také eh, vzít v potaz roli církevních vůdců. Já mám mnoho kontaktů s křesťany v Syrii a eh, poprvé, když jsem navázala kontakt, chtěli po nás pomoc přímo v terénu. A potom říkali, prosím, dostaňte nás odsud, není tady bezpečno. Takže možná byste se mohli vyjádřit k roli církevních vůdců. Další kolegové používali slova jako rozhořčení, eh, pobouření. A já souhlasím s tím výrokem, který tu zazněl, že v tomto sále sice víme, co se děje, ale necítíme to. A vaše přítomnost nám trochu pomáhá eh, to cítit, že, že je to všechno reálné. Eh, já si připomínám ty děti, velice malé děti se zničenými životy v Alepu. Přesto ty hrůzy pokračují, takže nezbývá, než vyslovit vám podporu a zároveň frustraci z toho, že nemůžeme udělat více. Já pocházím z Irska, na severu Irska máme za sebou obtížnou minulost a mír se budoval velice těžko. Chtělo to mnoho úsilí mimo Irsko. Bylo potřeba, aby nám druzí pomohli na našem ostrově dosáhnout křehkého míru. Já jsem se narodila do, obtížných, do obtížné situace, už nejsem mladá a jsem velice ráda, že moje děti nezažily to, co já, když jsem vyrůstala. Vždycky je naděje, ale v těchto temných chvílích se zdá, že je jí velice málo. Přesto děkuji za to, že jste sem přišli a děkuji eh, předsedům za to, že eh, mi dovolili vzít si slovo. Děkuji. Dva poslední řečníci. Eh, nejprve Arnelíc ze socialistů. Herzlichen Dank Děkuji mnohokrát eh, za to, že jste se dostavili k nám. Vážení hosté, jsem Anelice, pocházím z Německa a jsem velmi potěšen, že máte intenzivní kontakty s kolegy. Polský kolega tady nanesl takové velice zvláštní srovnání se varšavským povstáním, a e, hovořil o tom, že humanitární pomoc prodlužuje krizi. Já vám děkuji mnohokrát, že poskytujete humanitární pomoc, nebo tak jste vlastně páteří lidskosti přímo na místě. Potřebujeme vaši podporu také na místě. Děkuji tedy mnohokrát všem, kteří přímo na místě pracují a pomáhají. Konkrétní otázka z mé strany. Jaké organizace občanské společnosti z Evropy vás podporují? tak, eh, a zmínila to kolegyně Lochbühler, jsme v situaci, kdy Evropská unie ještě není viditelná, nepomáhá, takže možná by bylo vhodné, kdybychom my potom jak si se obrátili na ty organizace, které vám již pomáhají. Děkuji. Děkuji. A poslední, pan Auštrevičius. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kdo sem přišli. Děkuji za jejich projevy. Těžko se hovoří o nespravedlnosti, krutosti a zločinech proti lidskosti. Není to zrovna na našem denním pořádku. Jsou tu ale přesto lidé, kteří neváhají takovéto zločiny páchat. A obecně víme, že nepotrestané zločiny plodí další zločiny. A pachatelé čerpají povzbuzení z jaksi pasivity a z neoprávněné pozice mezinárodního společenství. Já mohu uvést při nejmenším dvě jména, Asad a Putin, kteří k sobě mají velice blízko. Víme, že podporujeme některé regionální mocnosti, a ti to poskytují zbraně a další zdroje těm, kteří páchají tyto zločiny. A k tomu není, není žádná změna. Je to plán, který patrně bude stát mnoho životů a zkázu. To musím bohužel říci. Ale je to pravda. Zatím to tak probíhá. Moje otázka zní, ty zločiny, spáchané v Sýrii na úkor mnoha lidských životů. Je nějaká organizace nebo instituce, která by evidovala a dokumentovala tyto zločiny, aby, až přijde správný čas, to bylo možno uvést před Mezinárodním soudním tribunálem, aby bylo možné potrestat ty, kdo to mají na svědomí? Probíhá nějaká taková ta aktivita, vypracování seznamu spáchaných zločinů? A e, obětí, které zaplatili tu nejvyšší cenu, tedy svůj život? Jaké organizace se tomu věnují? Děkuji vám. Děkuji moc krát. E, to bylo mnoho podnětů, několik otázek. Nevím, kdo z vás si chce vzít slovo a odpovědět. Dávám prosím slovo znovu vám, pane. Děkuji. Já eh, nehovořím plyně anglicky, doufám, že mi budete rozumět. Chtěl bych začít první otázkou co, k tomu, co se stalo v Grozném. Eh, já studuji chemické inženýrství eh, a měl jsem pocit, že to veto se týká politických otázek, ale bohužel v tady vlastně v Syrii to brání jakýmkoliv e, akcím a my jsme to nechápali až doteď. E, bojíme se, že Alepo dopadne jako grozný a pokud e, se to nestane v Alepu, tak eh, bohužel se to velice jistě stane v Idlibu, eh, protože tam dochází k nucenému vysídlení mnoha oblastí na jihu Sýrie, jako je okolí Damašku a eh, v Alepu, z Alepa se vysídlují lidé do Idlibu. Takže je mnoho lidí takto ohrožených diktátorem. Nevíme, co se stane, možná teď nebo v příštím roce k řešením, k ekonomickým řešením a k akcím Evropy. Já si myslím, že Evropská unie je velice důležitá Syřané nechtějí, aby jiná země bojovala jeho jménem, nesouhlasí s tím, aby jiná země útočila, bojovala jeho jménem. Ale řešení je mnoho. Ekonomická řešení, politická řešení. Je mnoho způsobů, jak tlačit na Rusko a na režim, aby přestali zabíjet civilisty, ženy a děti. Při posledním nuceném vysídlením ale viděli jste eh, fotografie lidí, kteří byli vysídleni do oblasti eh, režim. A e, to byly ženy a děti, které režim e, zabíjí. A takových je mnoho, přes 200 tisíc lidí. Za dva dny více než 10 tisíc lidí bylo vysídleno e, z okolí Damašku do Idlibu lidé vědí zhruba, co se děje v Alepu, ale pouze máme, máme pouze dvě možnosti. Buď tohle, anebo nucené vysídlení. Lidé eh, volí zůstat doma na své půdě, což je jejich právo. Nikdo je nemůže nutit k jedné z těchto dvou voleb. Zůstat anebo odejít ze svého města, z domova. Eh, to si jistě umíte představit. Eh, podobně eh, jako se to stalo eh, v Londýně a v Irsku před 50 lety a v mnoha zemích, naš, příští generace se nás budou ptát, co jsme dělali. Je mnoho válčících stran, které chtějí pokračovat ve válce a chtějí, aby pokračovalo umírání. A k otázce islámských hodnot. Já velice rád budu hovořit o e, náboženských hodnotách. Islámské hodnoty se nezměnily, ale muslimové se změnily. E, islámské principy, ve které věříme, to říkají, že kdo zachrání jeden život, zachrání celé lidstvo. A to je motem naší syrské civilní obrany. K tomu, eh, kdo nás podporuje, kdo nás financuje. Eh, USAID a eh, Spojené království, Nizozemí, Německo a Dánsko nás podporují. Poskytují operativní finance, vybavení vozidla a tak dále. Všechno se to dostává k nám přes nevládní organizace a další. Byl bych velice rád, kdybyste nás nominovali příští rok. Je nám velikou ctí Myslím si, že je vás dost na to, abyste šířili naše poselství. A pokud jeden jediný z vás věří v naše poselství, kterým je zachraňování životů a podpora civilistů v Syrii, eh, tak je to podpora veškeré tradici lidství. To ale nyní potřebujeme akci. Eh, potřebujeme podporu syrských civilistů. Eh, dále poslední otázka Eh, ohledně válečných zločinů. Eh, Bílé přilby eh, viděli už mnoho válečných zločinů za posledních tří let. Především používání chloru na severu Sýrie, především útoky na nemocnice a klastrové bomby. To všechno je teď na Radě bezpečnosti i s komentáři a a e, také v oblasti Alkumra na, se, na sever od Alepa. E, přenášíme e, údaje a důkazy ze Sýrie na Radu bezpečnosti OSN, ale čekáme ještě na to, až bude identifikovan původce a pachatel. Tak to bylo stručně vše. Možná, že můj kolega ještě něco doplní. Děkuji vám. Thank you. Thank you very much. Did, did you wish to ask something? The leader of... Děkuji. Chtěl jste se něco zeptat? Ještě na závěr. Prosím. Prosím, máte slovo. Uh, Syrská civilní obrana eh, je jediným světlem ve velice temné a ošklivé situaci. Jsou to dobří lidé, kteří se snaží zachránit co nejvíce lidí, co nejrychleji, eh, kteří eh, se nepletou do politiky a neznají politické názory lidí, které zachraňují. Za šest let, už šest let eh, jsou všichni paralizováni a my jsme jediní, kdo reálně jedná, kdo nasazuje životy a eh, pokouší se o záchranu lidí bez ohledu na politickou situaci. Oblasti, ze kterých lidé prchají kvůli agresi režimu a jejich, jeho spojenců, to jsou přesně oblasti, eh, ve kterých, eh, do kterých syrská civilní obrana se snaží dostat co nejrychleji a zachraňovat životy. riskují své vlastní životy, aby zachránili dítě nebo ženu ze sutin. běží vstříc své vlastní smrti eh, s tou jenom hnání touhou odstranit sutiny a zachraňovat životy nevinných civilistů. Stateční příslušníci civilní obrany eh, eh, riskují svou vlastní smrt eh, a to bez jakéhokoliv ohledu na politické linie a pokud existuje nějaký projekt, který by mohli všechny země na světě podpořit, aby zachránili životy, pak by to byla syrská civilní obrana. Jsme hrdí na naši práci, ale nejsme rádi, že ji musíme dělat. Každý den si přejeme, abychom mohli s naší prací přestat. dokud budou probíhat letecké nálety, eh, dokud eh, budou pokračovat eh, akty agrese, pak syrská civilní obrana bude pracovat dále. Zvuky výstřelů a bomb jsou hlasitější než hlasy Syřanů. Je zapotřebí, abychom ukončili násilnosti. Děkuji. Well, well, thank you very much to Děkujeme moc krát vaší delegaci za to, že se k nám dnes připojila. Vyslechli jste už naše kolegy, slyšeli jste, že obdivujeme vaši obětavou práci, které jste se zhostili se svými kolegy. Zachraňujete životy v velice obtížné situaci. Já bych chtěla vzpomenout svého mou přítelkyni a bývalou poslankyně ve Spojeném království Joe Cox, která byla před několika měsíci zavražděna, která pracovala s vaší organizací a chtěla vás nominovat na Nobelovu cenu míru. Jsem si jistá, že Joe by byla ráda zde s vámi v Evropském parlamentu, kde zahájila svou kariéru. Já jakožto předsedkyně výboru pro humanitární pomoc udělám vše, co je v mých silách, abych pro vás zajistila podporu a vím, že i mnozí kolegové zde přítomní eh, si přejí vaši podporu. Nevím, jestli pan Tanok chce říct ještě něco na závěr? Ano, já jménem výboru pro zahraniční věci vás vítám. Děkuji vám za to, že jste přišli. Eh, vaše eh, vyprávění bylo velice působivé a ať už my můžeme udělat cokoliv politicky nebo jinak, pro vás, pro Syrii, pak to bude naším cílem po zbytek našeho mandátu. Protože eh, já jsem za svůj život také zažil tragédie a bezuzné zabíjení civilistů ve vaší zemi, takže dáli Bůh přijde do Syrie brzy mír. Colleagues, let us start our final item of today. Milí kolegové, nyní je to poslední bod na našem dnešním programu a to je rámcová dohoda o partnerské o partnerství mezi Evropskou unii a členskými státy na jedné straně a Mongolskem na druhé straně. Spravodajem je pane Helmut Schulz. Já nevím, zda by se k tomu chtěl. Prosím, máte slovo. Milí kolegové, velice stručně. Rád bych poděkoval všem za aktivní spolupráci. Skutečně ta práce probíhala velice kvalitně a nyní německy. Na počátku práce na výboru jsem poukazoval na skutečnost, že dopust nemáme žádnou opřímnou zprávu parlamentu o rozvoji v této partnerské zemi a o to hodnotnější podle mne je, že takovýto dokument nyní máme a veškeré frakce velmi dobře se dokázali shodnout na obsahu toho dokumentu eh, a vidí komplexně a podobně výsledky velice obtížného transformačního procesu, který Mongolsko prošlo. Dnes bych chtěl pouze zdůraznit, že Mongolsko šlo samo e, po dosavadní cestě bez vnějšího nátlaku, i když má velice mocné sousedy, je velice blízko velkým konfliktním regionům. Tak to jsme i v naší zprávě, jak si poctili to, co podle nás poctit je třeba. Dali jsme doporučení tam, kde podle nás je potřeba jednat, či něco ještě dořešit a v tomto kontextu EU a ruský parlament vidí možnosti, jak podpořit určité konkrétně jednání, například oblast lidských práv, ekologie, e, ekonomická udržitelnost prostřednictvím diverzifikace hospodářských struktur, otevřený společenský dialog, společenské diskurzy a také podpora při budování udržitelné a výkonné státní zprávy. A ještě jedna věc, to bych rád potrhl. Zpráva odráží, kde se nalézáme v rámci našich vztahů s Mongolskem. Ukazuje, že Evropská unie není konkurentem svých, ne, konkurentem sousedů Mongolska ani takto nechce jednat, ale Evropská unie jedná v souledu s realismem, se svými schopnostmi a také se schopností a zájmy členských států tak to vytváří a provádí svou politiku. E, při hlasování, které je před námi, vidím ze současného pohledu, mm, nevidím tedy, že by tam byly nějaké problémy momentálně, máme dobré kompromisy, smysluplné kompromisy a těším se na hlasování a děkuji vám. Dankeschön, kolik Scholz. Děkujeme, pane Šulce. A nyní začneme hlasovat. Dobře. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Promiňte, říká pan předseda. Takže ne. Nejprve to bude elektronické hlasování, které se týká návrhu doporučení v pozměněné formě, takže elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní je to kompromis číslo dvě. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Patnáctka. Pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Šestnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis tři? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznámka mimo mikrofon, omlouváme se. možná až do kompromisu 10 nějaký unblock, nebo já nevím, ne, já si myslím, pan předseda říká, že tam ještě několik samostatných hlasování, například u osmičky kompromisu. Tam, tam, je, tam je nějaké dělené hlasování, ptá se pan Tanok. 32, 30. My jsme pro, moje skupina je pro. Tak možná bychom... Víte co, bude pokračovat, to nám nebude trvat, zase nezabere až tak dlouho, takže čtyřka pro, proti, Zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže ještě trojka, kompromis číslo. Máme tam dvě samostatná oddělená hlasování. Byla to osmnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ještě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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, ten byl stažen. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní oddělené hlasování. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní udělené hlasování u návrhu 65. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16. Ověřit to chcete? Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 63. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 84. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 67. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73. Po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to? Dobře, ověříme to. 78 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Stejnou většinou. Kompromis 18. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 85. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 86. Pro. Proti zdrželi se, ověříme to. Osmdesát česká. Osmdesát česká. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 ke 13. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka. 86 vypadla. To bylo 13 na 13, to znamená, osm, u 86 jsme hlasovali 13 proti 13. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 92 pro, proti, zdrželi se přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 ověřit, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, ověříme. <coughs> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička. Kompromis jedna. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednička. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní konečné hlasování o návrhu této zprávy v upravené formě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, proti 3. Blahopřejeme panu zpravodaji Šolci. A tím končíme dnešní schůzi. Hezký večer.